návrhu na usnesení. A my nyní zahájíme tento bod a prvním řečníkem bude pan komisař Ettinger. Máte slovo. Frau Präsidentin, meine sehr Paní předsedkyně, dámy a pánové. Evropská komise děkuji, děkuje parlamentu za to, že tato debata se může konat. My ji vítáme. Je to debata o Srebrenici a to, že chcete usnesení, to je, myslím, velmi důležitá eh, společná aktivita, která jak se vysílá dobrý signál, jistý symbolický. Je to dobrá aktivita evropských institucí. 20 let po těchto strašlivých událostech myslíme na rodinné příslušníky těch, eh, kteří při této tragédii ztratili své nejbližší. Vzpomínáme tedy na oběti a musíme si uvědomit, že Evropa a celý svět a tímto i my jsme tehdy pochybili, nedokázali jsme učinit vše, abychom oběti ochránili. Genocida, ke které došlo ve Srebrenici před 20 lety, nejenom zanechala stopy a rány na jeho východě Evropy, ale celé Evropě. My neustále máme z tohoto morální povinnost na ty strašlivé události nezapomínat. My všichni, zejména my a zejména zvolení politici v Bosně a Hercegovině, v celém regionu, musíme převzít odpovědnost za to, že budeme uchovávat vzpomínku na tuto strašlivou událost, co s ní činíme a že justice bude mít podporu při řešení eh, a stíhání válečných zločinů a pak, že se učiní krok, krok směrem usmíření v celém regionu v zájmu dnešní generace a generací budoucích, tak aby mohly být zmírněny, zmírněna bolest, příslušníků obětí, je nezbytné přivést pachatele před soud a zjistit pravdu o osudu mnoha stále ještě pohřešovaných osob. To je nutná podmínka pro to, abychom postupně dospěli k trvalému usmíření v Bosně a Hercegovině a v celém regionu. Usmíření mezi eh, národy, které tam žijí, mezi lidmi, které tam žijí. Eh, pro odpovědné osoby v Evropské unii byla důležitá, důležité poučení z balkánské války to, že není důležité pouze se zaměřit na výstavbu, na obnovu, ale dále, že je důležité se dívat na budoucnost zemí na západním Balkáně, a totiž na jejich budoucnost v rámci EU. Jsou to kandidátské země, a my z naší strany bychom měli i nadále v této nabídce důvěryhodně pokračovat. Nyní jde o to, abychom znovu obnovili důvěru mezi lidmi a etniky v Bosně Hercegovině a v celém regionu. Já bych tady rád vyjádřil přání komise, aby upomínka na Srebrenici, která se má uctít zejména oběti eh, genocidy, aby tato vzpomínka zároveň v sobě zahrnovala široké usmíření. V Bosně a Hercegovině, stejně tak jako ve všech ostatních zemích tohoto regionu, nyní komise očekává odhodlený, odhodlené úsilí orgánů, také celé společnosti, eh, v tom smyslu, aby směřovali směrem k Evropské unii. To je nejlepší cesta, jak eh, se vyrovnat s minulostí, ne ji zapomenout, ale vyrovnat se s ní. A nejlepší cesta k tomu, aby se takovéto zločiny, jaké se odehrály v Srebrenice, již nikdy nemohly stát. My děkujeme a blahopřejeme Evropskému parlamentu za toto usnesení a Evropská komise eh, eh, bude na vědomí, že současně Velká Británie navrhla v OSN podobnou podobnou, podobnou rezoluci, ale z důvodu veta Ruské federace nebylo možné ji přijmout a Evropská komise toho lituje. Myslíme si, že pokud eh, součástí historie našeho kontinentu jsou takto tragické události, není možné je využívat ve prospěch aktuální politické situace a možných politických her. Děkuji. Děkuji a nyní pan Preda Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři, naše diskuse jako text, o kterém budeme hlasovat, jsou nesmírně důležité, především v tom kontextu, eh, kde včera Rada bezpečnosti OSN nepřijala návrh usnesení. Je naší povinností si připomínat památku těchto obětí, kteří zahynuli před 20 lety v Srebrenici. My samozřejmě myslíme na tyto oběti i jejich rodiny. Toto je naše povinnost, pamatovat si tyto události. Samozřejmě je to důležité pro nás, ale i pro občany Bosny a Hercegoviny a celého regionu. Samozřejmě bez této památky nemůže eh, existovat usmíření, tak eh, jako usmíření utrpení nemůže existovat bez pravdy, ať už je bolestivější. A samozřejmě víme, k čemu došlo před 20 lety v Šerebrenici, k této genocidě a my samozřejmě eh, proti tomu bojujeme, odsuzujeme to a samozřejmě odsuzujeme jakokoliv snahu popírat toto či relativizovat to. Je to velice důležité pro proces usmíření a proto chci, aby vedoucí představitelé Bosny a Hercegoviny a celého regionu šli příkladem a aby uznali to, tuto nesmírně obtížnou problematickou minulost, aby celá tato země mohla pokročit vpřed. A my musíme udělat všechno proto, aby se toto již nikdy neopakovalo, abychom podporovali integrační proces Bosny a Hercegoviny a západního Barka, Balkánu do Evropské unie. Toto je nejlepší způsob, jak pomoci eh, této zemi překonat to a celému regionu to, co je rozděluje. Děkujeme. A nyní kolegyně Fajon. Před 70 lety je... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající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 Evropě panovala chudoba a poválečný rozvrat. A to vše se stalo základem pro solidaritu, demokracii, toleranci a lidská práva. Se smířením je třeba začít tam, kde to boli nejvíce a vzpomínky na genocidu jsou velice bolestivé. 8 tisíc bosňáků bylo ve Srebrnici zavražděno. Připomeneme-li si 60. Eh, výročí osvětimi, eh, bylo zde řečeno, že je zde touha zapomenout, ale není to možné. Proto si musíme připomenout také oběti ve Srebrenici a jinde bývalé Jugoslávii. Nelze to vyřešit tím, že budeme zavírat oči. Srebrenica nám musí připomínat, že něco takového se nesmí opakovat. Stále máme víc než tisíc pohřešovaných. V sobotu si je připomeneme. Já vítám rezoluci, o níž budeme dnes hlasovat. Regionální spolupráce a přibližování Bosny Evropské unii je tím nejlepším způsobem, jak překonat rozdíly a nenávist. Je škoda, že se nepodařilo eh, schválit rezoluci OSN. Eh, já myslím, že o to více je třeba, abychom zde překonali politické hranice. Je to naše morální povinnost. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Tomášeč. Děkuji. Děkuji. Eh, tento týden si v parlamentu připomeneme genocidu ve Srebrenici. Zaměřujeme se na oběti a na pozůstalé. Nicméně je to také příležitost, abychom si připomněli, jak smutnou roli se hrálo v tomto krvé prolití mezinárodní společenství. Mezi Vukovane a Srebrenicí uplynuly čtyři roky ale bohužel bylo to málo na to, aby obrázky zcela zničeného Vukovaru a zprávy o masových likvidacích civilního obyvatelstva a vyhlazovacích táborech na srbském území nestačily k tomu, aby svět otevřel oči a zaměřil se na tu agresi, k níž došlo v Chorvatsku. Výsledkem bylo to nejhorší možné co se mohlo stát Srebrenica. Potřebujeme spravedlnost a spravedlnost vede k míru. Pan jako... Děkuji vám. Pan Jakovič. Před 20 lety ve Srebrenice došlo ke genocidě. Byl to ten nejstrašnější válečný zločin v Evropě od druhé světové války. Motivem byl rozdíl náboženství a rozdíl národnosti. A my se musíme zaměřit na společné hodnoty, které nás jednocují. A to je zejména úkol pro politiky v Bosně a Hercegovině. Je třeba překonat rozdělení a udělat něco pro to, aby se mohli stát součástí Evropy my musíme přispět naší vzpomínkou také obětem a trpícím pozůstalým. Zločiny byly spáchány na všech stranách a bohužel i na straně mého národa. Musíme si uvědomit pravdu. Srebrenica je skutečně symbolem tragédie všech v Bosně a Hercegovině. A měla by to být připomínka která pomůže zahladit veškeré to utrpení na území bývalé Jugoslávie, ale také jinde. Měli bychom se ptát, proč to nebylo zastaveno a proč tak selhalo mezinárodní společenství v tom, co se od něj očekávalo. To je totiž zabránění masakru. Vinici musí být potrestáni a já očekávám, že Hákský tribunál zde splní svou povinnost. A je mi velice líto, že Spojené národy neměly dost odvahy, aby přijali rezoluci, kterou jsme očekávali. Ale my můžeme schválit dnešní společnou rezoluci. Ale také

ale vůbec nikde se nemluví eh, v této souvislosti o muži který vlastně rozpoutal celou tu sérii provokací která vedla k té tragédii a to je nasser orič podnikatel z tuzly který byl v roce two thousand and six propuštěn eh, v haagu protože vlastně svědkové buď eh, byli zavražděni nebo zmizeli anebo neměli odvahu promluvit takže pro nedostatek důkazů byl propuštěn to je všechno. myslím si že rozhodně eh, připomínka této záležitosti nekončí tím co teď projednáváme v parlamentu. Děkuji vám. pan Dámy a během jedné minuty bych nebyl schopen ani vyjmenovat všechny ty oběti ze Srebrenice, ale já si myslím, že nemůžeme uniknout pravdě. Eh, musíme přijmout odpovědnost a také mezinárodní organizace zde sehrávají důležitou roli. Eh, měli bychom si připomenout oběti, připomenout si matky, které přešly o své děti, o své manžele. Nemůžeme jim je vrátit, ale můžeme jim pomoci v tom, že nikdy nezapomeneme a nebudeme relativizovat a spochybňovat spáchané zločiny. Tyto zločiny byly vykonány jménem některých lidí, ovšem aniž by tito lidé mohli nést zodpovědnost nebo rozhodnutí ovlivnit. A proto je musíme integrovat a pomoci jim. Děkuji, pan Jos. Děkuji. Nyní vzpomínáme události, ke kterým došlo ve Srebrenici. Chceme ukázat mladým generacím, k čemu může vést extremismus, aby se zamysleli nad tímto fenoménem a dokázali mu v budoucnu zabránit. Ale bohužel takovéto zločiny se dějí i dnes. páchají je s Boko Haram, Al-Qaida či islámský stát, což je důsledek intervencí Američanů, stejně tak, jako tomu bylo tehdy v bývalé Jugoslávii. Došlo k tomu z politických a samoučelných egoistických důvodů a vedlo to k masakrům, ke kterým bývalé Jugoslávii došlo. Jejich důsledky vidíme dodnes. Jsou tam tři různá etnika, která se navzájem nenávidí. Pak máme problém v Kosovu, kosovští Albánci také nežijí v míru s ostatními národy. Pak máme republiku bývalou republiku Firom, která se snaží si uzurpovat jméno Makedonie, takže na něco takového skutečně nemůžeme zapomínat. To je to problém, který přetrvává. Děkuji. Nyní pan Plenkovič. Na 20. godišnicu genocida u Srebrenici izražavam sučut i... Děkuji za slovo vážená paní předsedající. Ano, po 20 letech eh, po masakru v Srebrenici bych rád vyjádřil svou přímnou soustrast těm rodinám, kteří ještě nevědí, co se stalo s jejich blízkými. Neznáme ještě všechny detaily, ke kterým došlo pod vedením Radka Mladiče, když asi 8 tisíc eh, bosenských eh, mužů, civilistů bylo zmasakrováno. V roce 2007 došlo k rozhodnutí, na základě kterého odpovědným bylo Srbsko. My samozřejmě chceme, aby celý proces před Hákským tribunálem pokračoval a byl co možná nejrychleji dokončen. Viděli jsme, k čemu došlo včera na půdě Rady bezpečnosti OSN, k tomuto vetu. Samozřejmě, že tím pádem se naše usnesení stává ještě důležitější. Musíme si uvědomit, že dochází k relativizaci mnoha těchto zásadních okamžiků. A já si myslím, že usmíření a skutečná evropská budoucnost bude bude možná pouze, když si budeme připomínat tyto obrovské hrůzné události, ke kterým došlo po druhé světové válce a nejde pouze o Bosnu a Hercegovinu. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající a nyní má slovo pan Kán. Um, Vážená paní předsedající, tento týden si připomínáme 20. výročí genocidy v Srebrenici. Připomínáme si památku obětí a zároveň um, chceme, aby jejich rodiny, aby se jim dostalo spravedlnosti. Musíme, um, svět musí chránit uh, Eh, nevinné civilisty. A vidíme, že OSN tuto povinnost, této povinnosti nedostálo. Vidíme, že eh, i mezinárodní soudní tribunál uznal, že šlo o genocidu. Musíme se poučit z minulosti a musíme se snažit, aby nikdy předsudky, nenávist eh, a zlo nebylo, aby jsme tomu nebránili. Musíme samozřejmě si připomínat budoucnost, protože musíme se dívat i na budoucnost Bosny, protože usmíření je velice důležité v tomto procesu a součástí toho je spravedlnost a pravda. Usmíření je zásadním cílem, tak aby skutečně eh, jsme se dobrali pravdy. Musíme se snažit podporovat vzdělávání, památku těchto událostí, výzkum, této genocidy a jiných genocid. Příští generace si musí uvědomit, co byly příčiny takového masakru a budovat společnosti na základě důvěry, inkluze, svobody. My samozřejmě ano, chceme, aby se tato země stala členem EU, podobně jako ostatní země západního Balkánu, protože toto je jediná cesta vpřed překonat Eh, tragédie minulosti. Proto chceme, aby vedoucí představitelé Bosny udělali z této země prosperující a bezpečné místo, protože toto bude tou správnou památkou obětí Srebrenice. Naše srdce a mysl bude vždycky s těmito obětmi. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající, paní Lunáček. Thank you, president. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, kolegové, kolegyně v sobotu já budu zastupovat společně s deseti tisíci lidmi náš parlament Eh, v Srebrenici u mm, tohoto památného dne. A já samozřejmě eh, budu hovořit o tom, jak soucítíme s obětmi, samozřejmě s rodiny, eh, s rodinami přeživšími. Musíme si pamatovat to genocidu, tyto hrůzné události, nejhorší po druhé světové válce. A právě proto jsem ráda, že Evropský parlament to dělá. Je mi líto, že na půdě Rady bezpečnosti OSN bylo usnesení zablokováno, proto je naše usnesení důležitější mír, Nepřich- mír může přijít pouze, když budeme hovořit o různých událostech v minulosti, když se budeme připomínat, když pachatelé budou odsouzeni a skončí ve vězni a samozřejmě usmíření součástí tohoto procesu. Dovolte, abych rovněž připomněla všechny ženy, které byly mm, obětí znásilnění v tomto období na Balkáně a mm, co často ještě tyto činy nebyly uznány úplně všude právě proto bychom měli říct si nikdy více, nikdy více se něco podobného co se stalo v Srebrenici, nesmí stát na našem kontinentu nebo kdekoliv jinde na světě. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní pan Pikula. Gospodžo predsjednice, doista nemoram moramo na takozvanou... Paní předsedající, opravdu eh, není třeba, abychom čekali, než se dostaví historický odstup na to, abychom mohli posoudit tyto události. To, co stalo ve Srebrenici, byla genocida a my musíme zajistit to, aby toto se nemohlo opakovat. Ta největší tragédie začala, největší tragédie minulého století eh, začala v Sarajevu v roce 1914 a skončila podobnou tragédií v roce 1995 v Srebrenici. Ještě tragičtější je to, že na rozdíl od počátku 20. století byla koncem 20. století k dispozici eh, pojistka, sice systém mezinárodní bezpečnosti, který ovšem selhal. My jsme byli svědky zabíjení zbraněmi a dnes eh, na to navazuje politický cynismus a mlčení. A rezolucí, kterou dnes schválíme, se postavíme proti tomu. Děkuji vám. A e, poslední zapsaný řečník je pan Škrlec. Děkuji vám, paní předsedající. Signál, který můžeme vyslat z Evropské unie, je naše moto sjednocená v rozmanitosti. A to je důležitý signál pro posunu, pro její mládež a pro její budoucnost. Ovšem také pro budoucnost Evropské unie. Nemůžeme po 20 letech prostě zapomenout na jednu z nejhorších genocid a etnickou čistku v Evropě. Stále ještě je zde víc než tisíc lidí, eh, kteří jsou pohřešováni. A to nejlepší, co můžeme udělat, je najít a identifikovat všechny mrtvé, smířit lidi v Bosně a Hercegovině a nabídnout jim bezpečnou budoucnost. Proto já bych chtěl vyzvat všechny občany Bosny a Hercegoviny udělat všechno pro to, aby našli řešení pro trvalý mír. Děkuji a nyní Catch the Eye. Přihlásilo se nyní pět řečníků a e, všem se, na všechny se dostane. Jako první pan Kukan. Děkuji pěkně. Paní... Děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové. S hlubokou úctou dnes vzpomínáme na ty, kteří zahynuli před 20 lety v Srebrenici a vyjadřujeme svou soustrat těm, kteří ztratili své nejbližší. Jejich žal je dnes i naším evropským žalem. Srebrenická genocida nesmí upadnout v zapomnění. Je naší lidskou a morální povinností, abychom si tyto události připomínali a jasně řekli, že nic podobného se již nemůže a nesmí opakovat. Kolegové, chtěl bych poděkovat vám všem kteří dnes máte připnutý květ Srebrenici. Srebrenice jako symbol vzpomínky, ale také naděje. Věřím, že společně se nám podaří přispět k tomu, abychom dokázali najít usmíření a přinesli naději pro lepší budoucnost Bosny a Hercegoviny. Děkuji. Eh, pan Šuliga. Děkuji, dámy a pánové. Dnes skutečně si v Evropském parlamentu připomínáme, co se stalo v Bosně a Hercegovině. Připomínáme si ty zmaněné životy lidských bytostí. Bohužel spojené národy nesplnili svoji hlavní povinnost a sice ochránit lidi na tomto území. Měla to být mírová mise, mírová činnost a to se nesmí nikdy opakovat. Musíme eh, odsoudit veto Ruské federace proti rezoluci OSN. Je eh, neuvěřitelné, jak taková země může popírat takovouto genocidu. Důležitou pro Bosnu a Hercegovinu je spravedlnost a potrestání vyníků, tak aby se to nikdy nemohlo stát. Děkuji, pan Tenok. Paní předsedající, v den 20. výročí srebrenického masakru je důležité, aby tento pokus o genocidu páchaný na osmi tisících mužích a chlapcích ve Srebrenici se nesměl nikdy opakovat. Stále máme ještě tisícovku lidí, kteří jsou dosud pohřešováni, byli hozeni do bezejmenných hrobů. Spojené národy Eh, smutně zklamali eh, v své misi chránit eh, obyvatele Bosně. A já jsem naprosto šokován ruským vetem proti rezoluci Rady bezpečnosti OSN ze strany Ruska. Takováto tragédie nemůže být předmětem politických her. Poučilo se Rusko z chatyně z Stalinových lží? to by se skutečně nemělo opakovat. Děkuji. Pan Čučuk. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, kolegové, pane komisaři. Ty hrůzy, ke kterým došlo před 20 lety v Srebrenici, mohou být interpretovány různým způsobem. Ovšem Znamená to především to, že přechod z totalitního režimu do dětských režimů je poznamenán právě tímto krvé prolitím na Balkáně. U nás v Bulharsku jsme měli spíše bulharský etnický model bez krve prolití. Toto je skutečně úžasný výsledek a v podstatě nám to otevřelo cestu do mezinárodních organizací. Často se předpokládalo, že dojde k, u nás k etnickým válkám. Ovšem nebylo k tomu, analytici neměli pravdu. 20 let po těchto hrůzných událostech a tragédii Ehm, bosenských muslimů poukazuje na to, jak obtížným procesem Balkán prošel. Tragédie v Srebrenici nám musí připomínat morální povinnost vůči zemím západního Balkánu, které jsou našimi partnery a které podporují euro. A měli bychom je podpořit na jejich cestě do mezinárodních organizací. Děkuji. Děkujeme a úplně posledním řečníkem bude kolega Eh, vážená paní předsedkyně, milí kolegové, ta dimenze té tragédie, která se odehrála ve Srebrenici před 20 lety, ve nás vede k tomu, abychom měli odvahu říct, že neexistují nevinní. Jediní nevinní jsou oběti a jejich rodinní příslušníci a vždy, když dochází k takovému typu situací, tak mezinárodní společnost společenství eh, jaksi váhalo, váhalo, než jednalo a než uznalo ty zločiny. Myslím si, že musíme uctít památku obětí tohoto masakru, ale dnes se tady vystavujeme riziku, že to bude pouze takový hypokritický postoj, protože zatím ti pachatelé toho zločinu nebyli potrestáni, což má naprosto neblahé důsledky právě tato strašlivá beztrestnost. Proto je nutné, aby mezinárodní společenství potrestalo pachatele tohoto zločinu, protože pouze tak oběti tohoto zločinu mohou odpočívat v klidu. Ta, komisar, Děkuji a nyní za komisi pan komisař Ettinger. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, Vážení pánové, dnešní debata je jakýmsi symbolem úsilí Evropského parlamentu Nyní, když si připomínáme tento tragický moment v dějinách našeho kontinentu, na, tedy připomínáme si genocidu v Srebrotnici před 20 lety. A komise se připojuje k parlamentu prostřednictví této debaty. Vzpomínáme společně a vzpomínáme na veškeré události, které se odehrály v letech 92 až 95 v Bosně a Hercegovině. Byly to dramatické události v naší bezprostředním sousedství, což nám připomíná, o co skutečně jde v Evropské unii od samého počátku. Evropská unie byla ve svém počátku hlavně mírovým projektem, byla mírovou unii, což znamená, že po druhé světové válku, kdy, bylo v Evropě, kdy byl v Evropě hluboký rozpol, eh, a také rozkol v Evropě, který, ke kterému vedla berlínská řeč. Tyto rozkoly se snaží Evropa překonávat. Bosna a Hercegovina a další země v regionu mají jasnou evropskou perspektivu. My, Evropská unie, Evropský parlament, Evropská komise, členské státy a Rada toto vždy zdůrazňovali a opakovali. Komise podnikne veškeré úsilí pro to, aby podpořila země západního Balkánu na jejich cestě do Evropské unie, aby tyto země mohly dosáhnout stanovených podmínek a tak zajistili lepší budoucnost pro své příští generace. Děkuji. I have received seven motions. Mám zde ještě sedm návrhů usnesení. Tím končíme tuto rozprávu a hlasovat.